ist nun äh, sowohl der Rechtsausschuss zde právní výbor stejně tak jako výbor pro zaměstnanost soud odpovědní podle pravidla 50, podle sdílených kompetencí to bude vypadat následujícím způsobem. Výbor jury je příslušným výborem v rámci následujícího bodu, řeknu to anglicky. odpovědné, transparentní eh, podnikatelské chování a eh, trval udržitelný růst. Spravedlivým pan Baltazare a dále stanovisko eh, bude potom předkládat výbor pro zaměstnanost, řeknu to rovněž anglicky. Podporující zájmy společnosti a pravidla k obnově. Lhuta pro zprávu a pro stanovisko je 29. listopadu. A za čtvrté bych chtěla poukázat na skutečnost, že časový harmonogram, který se týká DV, který se týká stanoviska k rozvojovým aspektům autorského práva, intellectual property rights on genetic resources. Berichterstatterin Spravodajkou, tedy předkladatelkou stanoviska, je paní Castex. Toto bylo rovněž schváleno. Máme zde časový harmonogram. Nebude tam výměna názorů, ale návrh zprávy se bude projednávat přímo eh, na schůzi výboru jury v listopadu, respektive se bude o něm rovnou hlasovat. A ráda bych ještě řekla, že to se týče plánované delegace Eh, výboru Jury do Číny, tak konference předsedů zjistila, že ve stejné době, byla to konference předsedů 13.9., že ve stejné době se bude konat cesta delegace, delegace pro Čínu a právní výbor a delegace pro Čínu jsou tedy vyzváni, aby, co se týče organizace této cesty, spolupracovali. Další informace vám ještě postih, poskytnu a to, co nejdříve, jak mi budou k dispozici. Pro případ, že nikdo žádné další poznámky nebo podněty nemá, tak se ptám, zda je takto pořad jednání schválen. Nikdo tady nic nenamítá. A tak bych přešla k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je bod číslo dvě, sdělení předsedy. Chtěla bych vám připomenout, že hlasování, která se konají po té, co jsme to značně prodiskutovali, vyžadují elektronickou hlasovací kartu, takže vás prosím, podívejte se, zda ji máte u sebe a pokud ne, tak si ji opatřete. Dnes odboledne, totiž máme před sebou ještě hlasování a zítra rovněž. Dále bych vás chtěla, vám chtěla připomenout, že výbor Jury se neschází pouze dnes a zítra, ale že ve středu se koná společná schůze s výborem Libe v 9 hodin, budova PHS 3C50. Budeme diskutovat zejména o pozměňovacích návrzích pana Klesa Bedlingese a týká se to eh, o programu v oblasti justice 2014 a 2012. Já vás srdečně zvu a vyzývám, abyste se rovněž zúčastnili zasedání tohoto společného zasedání našich dvou výborů. A další věc, Ráda bych vám řekla, že Julji Beilinger oslavil své 80. narozeniny a z tohoto důvodu v 18 hodin 45 eh, budeme mít v salonku číslo 6 eh, v budově ASP nedaleko baru pro poslance, eh, jaká je taková malá akce a já vás srdečně zvu, abyste se tedy zúčastnili. Tím se dostávám bodu 3, a to je schválení zápisu ze schůzí z 18. a 19. června 2012 a z 9. a 10. července 2012. Má někdo nějakou poznámku? Ne? A tak se dostáváme k bodu číslo 4. Ráda bych předala slovo paní Tajn, Téma je rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství. Ráda bych to skombinovala s bodem číslo 5, který s tímto bodem obsahově souvisí. Je to rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství. Paní time prosím. Děkuji mnohokrát. Jsou to dvě velice důležitá témata, protože lehčit občanům život v rámci eh, těchto dvou zpráv. A to v okamžiku, která pro ně je obtížná v životě, právě v okamžiku rozvodu či rozluky. Chtěla bych připomenout, že se týká o dva návrhy nařízení a pokud toto úspěšně dokončíme, tak se nám podaří vlastně, eh, vlastně upravit eh, veškeré rodinné právo a dědické právo v oblasti uznávání příslušnosti soudů a uznávání úředních listin. O tématu jsme již několikrát diskutovali a proto bych se chtěla dnes soustředit hlavně na předložené pozměňovací návrhy. Začnu tím, co je méně důležité. Bylo předloženo relativně hodně pozměňovacích návrhů, ale velká část se týká zapracování směrnice, která se týká dědického práva a proto bych na tomto místě chtěla ještě srdečně poděkovat naší spolupracovnici ze sekretariátu. Sekretariát nám byl velice pomocen v této věci. Já jsem zde velice dbala o to, aby eh, předpisy ze směrnice, respektive z nařízení o dědickém právu byly eh, správně přebírány. A rovněž také v případě že by byla německá verze, že by bylo lepší ji formovat jinak, tak já jsem to přesto přesně přebrala tak, aby bylo opravdu jasné, že se jedná o to též. Druhá část pozměňovacích návrhů se týká eh, legislativně technických eh, změn, které se týkají zejména vyjasnění například složení paragrafů 16, 18, konkretizace oblasti působnosti a také změn v oblasti působnosti. Rozhodla jsem se a pan kolega Cashman v této věci ve svém výboru a týká se to registrovaného partnerství, to vidí rovněž. Co se ty, já jsem tedy rozhodla, že ty předložené změny tam zahrnu, co se týče oblasti působnosti, také že tam zahrnu i ty nepeněžní příspěvky a že e, vypořádání podle německého práva se bude vyjmuto. A chci říct, že dokonce i Rakušané mě říkali, že i když rozumí <laughs> německy, že i přesto nechápou, co se tím myslelo a jsou velice rádi, že se nám podařilo to výjmout. To ukazuje, že jsme se vydali správným směrem. Rovněž jsem e, popřála sluchu e, tomu přání, které šlo v tom smyslu, aby soudcové byli schopni někdy aplikovat své vlastní právo, zejména když se jedná o velice komplikované témata, jako je například majetkové právo. I tam, kde nedošlo tedy k volně rozhodného práva, i tam je možné, aby e, toto bylo odpovědícím způsobem přizpůsobeno. Dále, tam, kde šlo Eh, určení bydliště manželů. V některých členských státech to nepřipadá eh, k majetkovým poměrům v manželství, ale někde je to důležité a podle mě se tam eh, příliš dává velká váha v oblasti působnosti, protože v některých partnerstvích či manželstvích je to tak, že ten, kdo odchází, tak se vrací zpět do své vlastní vlasti, do svého domova, protože tam má své zámezemí a své vztahy. A politicky důležité eh, jsou samozřejmě ta registrovaná partnerství, tam máme možnost volby podle toho, jak to navrhla komise a také se to obírá o právní posudek agentury pro základnická práva. Já bych této agentuře chtěla poděkovat za skvělý posudek, který poskytla. Podle tohoto mohou registrovaní partneři rovněž si zvolit právu, stejně tak jako se zdaní manželé. A to v té, za té podmínky, že to zpráva, které si zvolí, zná institut registrovaného partnerství. Co se týče státu, kde partnerství bylo registrováno, i toto je tedy možné. Co se týče obav komise, která má strach z různých právních účinků registrovaného partnerství a chce toto vše zohlednit, a dobře víme, že registrovaná partnerství se od sebe mnohem více liší než manželství, tak zde je důležité, aby předtím, než se zvolí právo, tak eh, eh, lidé eh, byli dostatečně informováni a to na nějakém vhodném místě. Myslím si, že ty rozdíly v právních řádech jednotlivých členských států v oblasti registrovaného partnerství neospravedlňují to, abychom odňali registrovaným partnerstvům možnost si právo zvolit. Pak jsem tam eh, zapracovala revizní doložku, tak abychom mohli za několik let přeskoumat, zda tato nařízení budou vůbec ještě nutná. Myslím si totiž, že čím dál tím více členských států zná institut registrovaného partnerství. Právě letos v létě jsem hovořila s maltským ministrem pro spravedlnost a dokonce i tam, v zemi, která zavedla rozvod teprve před nedávnem, i tam bude nyní existovat institut registrovaného partnerství, respektive se právě nyní legislativně připravuje. To je velký pokrok. Nešla jsem ovšem tak daleko, jak kolegové z výboru Libé, kteří um, předložili stanovisko členské státy, které neznají institut registrovaného partnerství, nemůžeme nutit, aby eh, aplikovali odpovídající právo. Já si myslím, že tato cesta k ničemu nevede. Eh, nebude to úspěšné. Eh, my musíme dosáhnout toho, aby členské státy s námi souhlasily. A nemůžeme nutit žádný členský stát, který se obává toho, že nějakými zadními vrátky mu tam vneseme institut registrovaného partnerství. Takový stát opravdu nutit nemůžeme. Zde je tedy důležité, abychom měli dvě různé úpravy. jedno který úpravu majetkových poměrů v manželství a na druhé straně tedy úpravu takovouto právě v oblasti registrovaného partnerství. Ehm, dobře víme, že jsme v rámci konzultačního postupu a já si myslím, že to není důležité, zda budeme mít jedno nařízení či dvě a myslím si, že taky by nebylo dobré, abychom nutili soudce, aby vykonávali, aplikovali cizí právo, který, které oni sami například eh, odmítají, protože není v souladu s jejich vlastními představami. To bylo tedy na úvod, nechtěla jsem být příliš detailní a děkuji za slovo a těším se na podněty ze strany kolegům. Děkuji, děkuji paní Tajn. Eh, já eh, na seznam řečníku nikoho nemám, ale vidím, že kolega by si přál vystoupit. Prosím. Děkuji. Děkuji paní Tajn za její zprávu. Já jsem, jsem se začal tímto tématem zabývat teprve před nedávnem, takže to neznám až tak do detailu, ale musím říct, že váš přístup se mi velmi líbí, zejména pro naší frakci je to dobré, totiž, že u registrovaných partnerství necháme každému členskému státu možnost si sám rozhodnout, zda chce něco takového zavést a uplatňovat. Dobře víme, že ne všechny členské státy e, jsou tak daleko jako ty státy, které již registrované partnerství mají a proto bychom jim měli poskytnout čas pro to, aby se v této oblasti mohli rozvíjet dál. Já si myslím, že je dobré, že byl zvolen ten přístup, že ostatní členské státy není možné nutit Eh, velice dobré mi připadá to, a dobře víme, že máme všeobecnou volnost pohybu a také ji chceme, proto si myslím, že je dobré, že tedy upravujeme i dopady takovéto volnosti svobody pohybu a že to upravujeme i v oblasti majetkových poměrů, jak v manželství, tak v registrovaném partnerství, protože tato forma existuje a proto je důležité, abychom to na evropské úrovni rozumně upravili. Eh, co se týče možnosti volby, to je velice dobré, protože eh, samostatná odpovědnost eh, každého jednotlivého páru je něco, co je důležité a lidé musí mít možnost rozhodovat sami za sebe. Pak ještě jedna otázka. Myslelo se zde na konstelace a je tam odpovědící úprava, které Eh, by možná někdo řekl, že jsou zvláštní, například Němec a Španělska se seznámí v Belgii, což tady není možná vyloučené, eh, potom se vezmou ve Francii a přestěhují do Itálie. Eh, jsou tam řešení, je tam úprava pro takovéto případy? Vy máte pravděpodobně lepší přehled než já, ale mně se zdá, že by bylo dobré, abychom alespoň v základech něco takového dořešili. A to by platilo samozřejmě i pro registrovaná partnerství. Pokud ti to lidé bydlí v zemi, ve které taková instituce neexistuje, aby ti to lidé rovněž měli možnost zvolit si právo, zvolit si takové eh, právo pro majetkové poměry, které jim připadá vhodné. Děkuji panu Fosovi. Nikdo další si nepřeje vystoupit? A proto chci pouze sdělit, že 24.9. je lhůta pro pozměňovací návrhy. A přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je statut Evropské nadace. Takže respektive nedostávám se k dalšímu bodu, říká paní předsedkyně. A ráda bych ještě rovnou uči, udělala slovo paní Tajny. Zcela stručně chci říct, že jsem velice ráda, že jste na to takto otevření vůči mému návrhu a že vaše frakce toto mohou jako celek podpořit, tak abychom mohli jako parlament eh, mít co možná nejvíce jednotný názor vůči radě. Samozřejmě, jak ty komplikované poměry existují, já sama jsem se s tím již setkala ve své praxi a bylo by možná toto dobře vyřešit, kdybychom například se podívali na to, kde kdo má své obvyklé bydliště, kdo má jakou státní příslušnost. V takovém případě by bylo jistě možné takové případy vyřešit. A to se týče možnosti zvolit si právo. Již nyní eh, existují řízení v Německu, kdy existuje abstraktní možnost zvolit si právo, protože se již očekává, že přijde právě naše nařízení. Takže eh, pokud se někdo zeptá právníka či notáře, tak eh, by se měl již o této možnosti dozvědět. Nevím, zda nařízení eh, přijde tento rok, či zda začne platit do příštího roku, ale myslím si, že toto již by mělo být zohledněno a měly by to zohledňovat již, již další členské státy, ale teď si vzpomínám, že Velká Británie a Irsko z toho mají výjimku. Děkuji paní Tajn a nyní tedy znovu 24.9. lhůta pro pozměňovací návrhu, návrhy a tím jsem u bodu číslo 6, což je statut Evropské nadace. A já jsem zpravodajka k tomuto bodu, takže si sama sobě právě uděluji slovo. Já se omlouvám, říká paní předsedkyně. Statut Evropské nadace. Již od února tohoto roku máme na stole návrh komise, který se týká tématu evropských nadací. Je to velice zajímavý návrh. Sama komise mm, pověřila, konzultovala dva roky odborníky e, z odpovídajícího práva, rovněž konzultovala zúčastněné strany a tak se jí podařilo mnoho problémů vyřešit již předem. Já bych ráda v rámci této první rozpravy zmínila jisté klíčové aspekty. Jeden klíčový aspekt, který se mi velice líbí, tady zdůrazním, a pak bych ráda s vámi o tom tématu diskutovala, protože mám velký zájem na tom, abychom opravdu společně spolupracovali v rámci této zprávy. Evropská nadace, tak jak je naplánovaná v návrhu komise, má vypadat takto. Nadace by vždy měly mít eh, veřejně prospěšný účel. Tedy podle návrhu komise každý členský stát právě přeskoumává kritérium veřejné prospěšnosti. To je kritérium, které je podle mě důležité a mělo by tam zůstat. Eh, existují totiž i některé členské státy, eh, ve kterých nadace nemusí vykonávat pouze veřejně prospěšný cíl. Například Rakousko má domovina, tam máme institut soukromé nadace. Takže si myslím, že je to velice dobrý nápad od komise, že v této souvislosti se chce soustředit na ten veřejně prospěšný účel dobře víme, že Evropská nadace je něco, co bude doplňovat běžné národní nadace. A další element to je přeshraniční prvek, totiž, že takováto nadace musí být činná v nejméně dvou členských zemích a tato činnost musí být obsažena v jejich stanovách. Je to tedy evropská nadace, která má v budoucnu existovat a ten přeshraniční prvek je proto velmi důležitý této souvislosti bych chtěla využít příležitosti a bylo mi sděleno, že jeden zástupce komise je dnes mezi námi a proto bych ráda nadnesla několik otázek, které eh, pravděpodobně mezi námi poslanci vyvolí jistou diskuzi a kde by bylo dobré, aby nám komise poskytla jistá vysvětlení. Týká se to sídla Evropské nadace. V návrhu je obsaženo, že jak správní sídlo, tak sídlo podle stanov musí být v Evropské unii. A tento bod Evropská komise dále nekomentuje a proto se tedy ptám zástupce komise, zda zde existuje možnost rozdělení sídla a zda je to bráno jako něco samozřejmého a jak toto vidí, protože je to z politického hlediska velice důležité a proto byla, bych byla vděčná za vysvětlení ze strany komise. Dále jsem se dozvěděla, že v radě se velice prudce diskutuje o jisté věci a zdá se, že je to již nyní na začátku našich diskuzí velice problematické a proto bych ráda věděla, jak to vidí komise a zda e, to na mě působí správným dojmem a totiž, že české státy v tomto bodě jsou velmi neústupné. Rovněž důležité při vytvoření statutu Evropské nadace je to, jak bude vypadat otázka daní. Komise v této věci se vyjádřila, výhá, daňové uniky eh, a takovéto věci. Samozřejmě to člověku připadá na mysli, zda takovýto nástroj by nemohl využít, tako, být využít takovýmto účelům a proto bych také ráda se o tom dozvěděla něco bližšího. A dále je eh, zajímavý aspekt diverzity v předsednictvu dozorčí radě. My jsme zde vedli dlouhé diskuze, četné diskuze a stále ještě vedeme. Mám tím na mysli návrh paní místopředsedkyně komise, paní komisařky Redingové. A zde, i zde je důležité, abychom odpadající způsobem na to navázali. Takže to by byly takové první úvahy z mé strany, na co bychom si měli dát pozor v rámci Evropské nadace. Eh, chci říci pouze na závěr, že mám velkou, velký zájem o dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji a nyní bych se vrátila ke své roli jako předsedkyně výboru, opustím svou roli zpravodajky a ráda bych eh, udělila slovo všem, kteří si přejí vyjádřit, prosím. Nejdřív kolega. Sí, muchas gracias, señora presidenta mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Je pravda, že tato debata je pořád ještě hodně obecná. Dokument jsme sice dostali, ale zatím pořád ještě hodnotíme návrh komise. Já mám proto několik obecných poznámek. Nic jiného zatím stejně nejde ale chci také některé věci upozornit. Mám k tomu návrhu nějaké připomínky. Není pochyb o tom, že nadace mají v Evropské unii důležitou úlohu. Rozhodně přispívají k základním hodnotám a cílům Evropské unie. Usnadňují také aktivnější zapojení občanů a obecně občanské společnosti. Zřízení Evropské nadace by mohlo přispět k navýšení právní jistoty v činnosti přeshraničních organizací a združení. Je to proto naprosto nezbytná věc. Jinak by vůbec nemělo smysl zřizovat Evropskou nadaci. Evropské unii platí hodně rozmanitých pravidel, zejména pokud je o zdanění, takže je naprosto správné ptát se na zdanění, ptát se na otázku úpravy zdanění. Nadace je totiž pozitivní alternativa, pozitivní možnost pro podniky, jak se zapojit, aniž by potřebovali velké zdroje. Ale v členských státech musí platit přísnější pravidla aby nadace nebylo možné zneužívat za účelem daňových úniků. Samozřejmě obecně všichni sdílíme stejné cíle. Jsou tady té mezery nebo takové šedé zóny z hlediska přístupu k daňovým režimům pro dárce. Také chápeme, že to teprve první návrh, prvotní návrh je takový hodně obecný, ale samozřejmě Nechceme nechat jen tak věci ve vzduchu. Ještě budeme mít možnost předkládat pozměňovací návrhy. A doufáme, že se nám podaří text upravit tak, aby nám vyhovoval. Jde také o zapojení pracujících a zaměstnanců. To se týká směrnice 2009-28 a pokud je o zastoupení pracovníků, pokud nejsou splněny všechny požadavky ve vztahu k přeshraničním zaměstnancům nelze příslušnou organizaci považovat za nadaci. Takže ano, paní předsedkyně, paní zpravodajko, jsou tady velké pochybnosti. Týká se to mluvené struktury Takže opravdu musíme vylepšit ten text, který teď máme před sebou. Samozřejmě musíme zdůraznit článek 49 a 50, na to jste upozornila i vy. A v tomto směru s vámi rozhodně souhlasím. Takže musíme se postarat o to, abychom pokryli i tyto věci, ty cíle, jak jste říkala, to je jasná věc, musíme se dohodnout. Nesmí tady panovat různé zájmy nebo ideologie. Musíme se postarat o to, že nadace budou schopné sloužit svému účelu. Takže se opravdu pokusíme dosáhnout koncensu, aby ten výsledek byl dobrý. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji. Paní Tain. Já, ich begrüße. Děkuji. Vítám, že komise chce zavést eh, samostatný právní institut pro evropskou nadaci. A rovněž je dobré, že je to vše v jedné věci a zároveň se veškeré ty prvky upraví separátně, je to podobné jako u evropského práva pro prodej, že zde máme evropský režim, který je vedle tedy národního režimu. A proto si myslím, že by bylo možná jednodušší, co se týče stanov a správního sídla a tak dále, vy jste to již navrhli jako řešení, kdybychom zde měli například eh, Evropskou podnikovou radu, bylo by to něco samostatného pro zástupce pracovníků. Myslím si, že na národní úrovni by to šlo prosadit a vysvětlit jednodušeji a proto doufám, že dospějeme k rozumnému řešení. A v podstatě to vidím jako dobrý návrh eh, legislativy, ale samozřejmě ještě mnohem na tom musíme vylepšit, to je jasná věc. Děkuji, pan Boris. Eh, Evropská... Eh, Děkuji, já chci také srdečně poděkovat. Evropská nadace, to je něco, na co už dlouho čekáme, je důležitá pro fungování eh, vnitřního trhu a je důležité ji eh, upravit, upravit společně. Důležité je také zjistit, co od tohoto nového zřízení čekají nevládní organizace. Evropská nadace tady budou možná i celoevropské eh, organizace, nejenom vnitrostátní. Eh, důležitou otázkou je i otázka eh, danění. A budou tady i určitá práva, která budou vyplývat z různých právních úprav a preferenčních, preferenčních uspořádání a daňových uspořádání. Chci se zeptat, jestli Evropská nadace e, má mít e, pobočky e, v různých členských státech, pakliže budou dárci v těchto členských státech, kteří jim budou chtít dát peníze, protože by mohly tím pádem vzniknout problematické daňové otázky v těchto členských státech, protože by mohl vzniknout problém nerovného zacházení vůči vnitrostátním nadacím oproti evropské nadace. Proto se chci zeptat komise na ale jinak je to důležitý signál pro občanskou společnost a myslím, že pro nás je to výborná příležitost. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Ráda bych nyní udělila slovo zástupci komise, panu Hujerovi. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Budu hovořit anglicky. Děkuji, děkuji za eh, ty pozitivní, ten pozitivní přístup eh, váš i ostatních poslanců, kteří dnes prohovořili. Jsem velice rád, že vy i parlament vidíte obrovské výhody eh, Evropské nadace a pomůžete nám ji upravit tak, aby Evropská nadace dobře mohla fungovat. Vzpomenu dvě nebo tři čísla. Hovoříme o asi 100 tisících nadacích v Evropě které zaměstnávají asi milion zaměstnanců a majetek těchto eh, nadací představuje asi 350 miliard euro. Takže je to zajímavá aktivita a všichni víme z našich vlastních zemí, jak eh, nadace fungují a jejich pozitiva i negativa. My jsme se Eh, pokusili vypracovat návrh, eh, který bude jasný a jednoduchý. Všichni víme z korporátního práva, že mohou ty záležitosti být velice složité, známe to z minulosti. Obecně bych byl proto, abychom společně tedy se snažili o jasný a srozumitelný návrh. A myslím, že vaše otázky přesně k tomu vedou eh, a bude potřeba tyto otázky také prodebatovat a jde především o ten účel toho veřejného zájmu, veřejnou prospěšnost eh, těch nadací, ne komerční aktivitu. Ty mohou mít do jisté míry eh, komerčně aktivní, ale nesmí zapomenout na ten eh, skutečný cíl a účel té nadace. Co se týče práva usazování a sídla, my tady uvádíme, že to sídlo a i Eh, zpráva té nadace by měla být eh, někde v Evropské unii. Ale jasně také uvádíme, že nadace může vykonávat aktivity i v třetích zemích. Nezabývali jsme se otázkou eh, nějaké, nějakého rozštěpení sídel a Úmyslně jsme toto nechali na eh, úpravu eh, vnitrostátního práva. Myslím, že toto také odpovídá eh, obecně uvažování. Tolik k tomu mohu říci této otázce. Co se týče daňových otázek, já se musím podívat do svých poznámek, říká řečník. Nám především šlo o to zajistit, aby Evropská nadace podléhala stejným fiskálním pravidlům jako nadace eh, v členských státech. To by znamenalo, že tato evropská nadace nebude podléhat nějakému eh, složitému procesu prokazování eh, že eh, má porovnatelná eh, pravidla a porovnatelnou činnost, pakliže tedy eh, prokáží jednoduše, že, je, že se jedná o nadaci, tak by se měli těšit stejným daňovým úlevám a stejnému daňovému režimu jako ostatní nadace v členských státech. Myslím, že je to docela jasné, všichni se asi dohodneme, že nechceme, aby tento návrh se zabýval příliš složitě daňovými otázkami. A dále také je pravdou, že Komise teď ještě eh, konzultuje eh, interní dokument paní Redingové, že se eh, hovoří o otázkách různorodosti, že se jedná také o dozorčí, dozorčí rady kotovaných společností. Takže není to tedy, ta, ta, ta odpověď zní tak, že to není omezeno pouze na kotované společnosti, ten návrh zatím komise eh, nepodala, nevím, jestli ji podá, zatím se o tom hovořuje, eh, hovoří, takže myslím, že je prozatím eh, trošku předčasné se dohadovat na tom, jestli tento přístup lze i extrapolovat na nadace. Usmíváte se, asi se mnou souhlasíte. Děkuji. Děkuji za ta vysvětlení a za odpovědi na otázky a děkuji i na vstupy kolegů. Jak už jsem řekla eh, úvodem, ten eh, harmonogram je poměrně eh, velkorysý. V radě se o tom ještě hovoří. Máme tedy příležitost se tedy velice precizně společně tomuto tématu věnovat. V našem právním výboru v listopadu uspořádáme i slyšení a těším se na spolupráci se všemi, kteří se budou chtít konstruktivně na této práci podílet. A tím se dostávám k dalšímu bodu na našem pořadu jednání, a to je bod 7. Jedná se o zavedení zvláštních dočasných opatření pro nábor úředníků a dočasných zaměstnanců Evropské unie při příležitosti přistoupení Chorvatska. Spravodajkou je Dagmar Roth Berend a nyní má slovo. Děkuji, paní předsedající. Pomocí návrhu, který máme nyní před sebou, se věnujeme situaci, která je zcela běžná, když nějaký nový členský stát vstupuje do EU. V minulosti jsme tento postup zvolili již několikrát. Je to situace, kdy my z nové členské země, která má přistoupit, se snažíme již předtím, než skutečně přistoupí, se snažíme nalézt vhodné kandidáty pro ehm, posty úředníků a dočasných zaměstnanců a tyto kandidáty rovněž zaměstnat. Celkově, a to souvisí se statutem úředníka, ve statutu úředníka v podstatě není možnost Eh, rekrutovat pracovníky pouze z jedné členské země. Proto je třeba vytvořit výjimku. Komise to vysvětlila velice dobře. Správně se opřela o článek 27 eh, kde se popisuje eh, zeměpisná vyváženost. Nemůžeme mít zeměpisnou vyváženost, pokud budeme rekrutovat úředníky pouze z jedné určité členské země. Někteří lidé to na radě nepochopili a byly to právě ty členské země, které nejsou příliš dlouho členy Evropské unie. Na jedné straně mě to poněkud překvapilo, na druhé straně si myslím, že je to politování hodné. Eh, komise tedy přišla se standardním návrhem, který vytváří výjimku a eh, tyto výjimečná pravidla, tato výjimečná opatření budou platit jenom po určitou dobu mají začít v roce 2013. 1. 7. 2013 vstoupí Chorvatsko a v roce 2018 tato pravidla eh, skončí se svou platností. Je tedy nutné vytvořit výjimku ze statutu úředníků. To je návrh komise, který máme před sebou. Je jasné, že v rámci těchto výběrových řízení se budou lidé moci nabrat teprve po oficiálním vstupu Chorvatska. A je rovněž samozřejmě, že občané Chorvatska, kteří se budou ucházet o tato místa, musí mít odpovědnou kvalifikaci. Musí být tedy vybráni podle své kvalifikace a podle výkonu. Já vůbec nemám, co bych podotkla k návrhu komise. Je správný hlediska je to zcela korektní. Je tam dodán ten článek 20 sedm v minulých letech to chybělo, nyní to tam je, takže komise to provedla naprosto korektně a já ve své zprávě žádné pozměňovací návrhy nemám a navrhuji, abychom souhlasili s návrhem komise v té podobě, v jaké byl předložen a naším cílem by měla být dohoda v prvním čtení. Děkuji, paní předsedkyně. Prosím, paní Bikström si přeje vystoupit. Tak så mycket för det. Oj, vilken rörelse det blir i rummet när alla sätter på sig mikrofonerna. När... Děkuji, najednou se zde vše hýbe. Já vidím, že když hovořím švédsky, tak eh, si mnozí z vás eh, nasazují slukátka, takže jsem velice ráda, že mi takto pečlivě nasloucháte. Nejdříve bych chtěla poděkovat kolegyně Rod Perent, která se zabývá návrhem komise. Myslím si, že celá věc je vyvážená a že zde tedy dojde k těm dočasným výjimkám, tak abychom mohli přizpůsobit situaci a samozřejmě, že nabírání nových pracovníků musí eh, probíhat eh, podle jejich zásluh a podle jejich schopností. Myslím si opravdu, že ten návrh je vyvážený. Jsem velice ráda, že Dagmar se tomuto věnuje, že ona eh, je předkladatelka zprávy, protože si myslím, že nikdo není kvalifikovanější než ona právě v otázkách personálu a úředníků a rovněž bych ještě ráda podotkla, že jsem pro. Dankeschön, Frau. Děkuji paní Wikström za tuto harmonii panující napříč všemi frakcemi. Eh, Lhuta pro pozměňovací návrhy je 28. 28. Eh, září a tím se dostávám k dalšímu bodu a to jsou koncesní smlouvy a slovo má kolega Baldassare. Bene, grazie presidente. Sono... Děkuji. Vy jste mi vyvolala dřív, než jsem čekal, nicméně. Cílem tohoto návrhu je zajistit jediný právní nástroj, který bude upravovat koncesní smlouvy. Zatím tady panuje určitá nejistota. Takže pro hospodářské subjekty je to obtížné. V tomto návrhu se vymezuje právní terminologie, je tady definice koncese nebo koncesní smlouvy, je tady definice hospodářského rizika, a stanoví se také pole působnosti. Kromě větší právní jistoty se tento návrh snaží usnadnit přístup ke koncesním smlouvám pro malé a střední podniky. Tento návrh zavádí nezbytné standardy, aby byla zajištěna transparentnost a účinnost jednotlivých postupů. Já naprosto souhlasím s cíly komise, se záměry komise, na rozdíl od určitých národních parlamentů, které se vyjádřily negativně. Já myslím, že je nutné přijmout nějaký předpis na evropské úrovni v této oblasti. Napomůže to hospodářské soutěži na trhu s koncesními smlouvami v Evropské unii. Nicméně, podle mě, jsou tady hlavní dva cíle. A tyto cíle jsou podle mě kompatibilní s odpovědností nebo s povinnostmi tohoto výboru. Za prvé chci dále ujasnit, co máme na mysli koncesními smlouvami. Chci rozlišovat mezi koncesními smlouvami a veřejnými soutěžemi. A pokud je to možné, chci také, aby ta směrnice byla jasná, aby byla možná urychlená transpozice. Já myslím, že návrh komise neřeší dostatečně, co máme na mysli koncesními smlouvami. Někdy se tomu říká neúplné dohody nebo smlouvy, nicméně podléhají stejným pravidlům jako veřejné soutěže. Já myslím, že tomuto výboru musí být jasné, co je to vlastně koncesní smlouva a co ne. A proto si myslím, že je správné pozměnit určité návrhy. Já jsem pozměnil takové ty mezikroky, ty dílčí Prahy v článku 50, protože to není jasné. A znamená to také, že když tam budou, tak bude obtížné zjistit, jaké je pole působnosti směrnice. U metody výpočtu rozlišuji, nerozlišuji mezi smlouvami o dílo a servisními smlouvami nebo smlouvami o službách. Já myslím, že je potřeba počítat odhadovanou hodnotu, která odpovídá čisté fakturované částce za celou dobu životnosti smlouvy. Jde také o dobu trvání koncesních smluv. Domnívám se, že by to mělo být omezeno na tu dobu, která je nutná, aby, koncesionář, aby se koncesionáři vrátila investice. A poslední věc. Upravil jsem kritéria, podle kterých se udělují takovéto smlouvy aby se zajistila určitá flexibilita, ale zároveň, aby zadavatel neměl nekonečnou svobodu, neomezenou svobodu. A pokud je o zjednodušení, snažil jsem se vyhnout nadměrné regulaci. Navrhl jsem, že bude povinné zvolit si pravidla která se vztahují na koncesní smlouvy ve vztahu mezi jednotlivými členskými státy, abychom se vyhnuli právní nejistotě. a zbytečným odvolání. K obsahu své zprávy už toho asi moc víc říkat nebudu. Můžete si přečíst stručné zdůvodnění v mém dokumentu. Nicméně se zájmem si vyslechnu vaše připomínky a počkám si také na příspěvky kolegů a také se těším na to, co nám řekne komise. Pokud jde o lhůty, lhůta pro pozměňovací návrhy 24. září. Příslušný výbor je výbor pro vnitřní trh ale my do té doby musíme mít hotové pozměňovací návrhy. Děkuji, paní Baldasare. A slovo má paní Lichtenbergerová. Pouze krátká poznámka. Ve výboru pro dopravu existuje žádost, abychom tuto směrnici vůbec nedělali, respektive abychom ji odkázali zpět. Pouze pro informaci pro všechny. Jde tedy o to, aby to zůstalo v čisté národní kompetenci, ale Toto byl tedy návrh a dnes či zítra se o tom povede první rozprava. Do budoucna bych si přála, pokud to bude možné, abychom to zorganizovali takto. Například ty dnešní dva výbory jsou tak daleko od sebe, že, že já potřebuji minuty na to, než, než dojdu do toho druhého výboru, takže by bylo dobré, kdyby byly blíže u sebe. Předsedkyně, děkuji paní Lichtenbergerové. Nikdo se o slovo nehlásí. Přeje se vyjádřit komise, prosím. Thank you very much for the floor. Děkuji. Děkuji za slovo. Já bych eh, ráda vyjádřila poděkování zpravodaji za návrhy. Komise si váží závěrů návrhu zprávy a, jak už jsme mnohokrát řekli, jakákoliv další práce, která přispěje k projasnění textu a umožní eh, zjednodušení jeho využívání, eh, jeho uživateli, komise podporuje a těšíme se na spolupráci s vámi i s radou. Děkuji vám ještě jednou za návrh zprávy. Uh, Děkuji rovněž. Pane, pan Baldasade by si rád přál ještě něco podotknout, prosím. Já bych chtěl poděkovat komisi a rád bych poděkoval paní Lichtenbergerové za její připomínky. Já myslím, že pokud opravdu chceme vnitřní trh a pokud chceme efektivnější dopravu, jako je to i v jiných odvětvích, je tady nutná vazba mezi účinností, efektivitou a evropskými službami i v dopravě. Podívejte se na Spojené státy. Ty jsou o 25 efektivnější. Je tam i místní doprava a ta by byla mnohem efektivnější kdyby do toho mohly vstoupit i zkušenější, efektivnější společnosti. Takže já si myslím, že tento trh by měl být otevřený vůči všem možnostem, aby to bylo účinnější, efektivnější a lepší pro spotřebitele. Když chápu, že to je jenom stanovisko. Heute ausreichend Zeit daher, Frau Paní Lichtenbergerová propone questo, ma volevo... Ještě jenom takové ujasnění. Toto navrhuje jenom jedna skupina. A já jsem jenom chtěla přednést tento návrh. To je stanovisko jedné skupiny. Wikström hat sich jetzt auch noch Paní Wikström ještě si přeje vystoupit, prosím. And I would like to speak. Mnohokrát děkuji a já bych ráda řekla něco jménem Kristiana Busoje, který tady bohužel dnes nemůže být. On by chtěl zpravodaji poděkovat. Tento návrh je hodně složitý Kristián vítá řadu návrhů, zejména ty, které text zjednodušují, ale také se domnívá, že jsou tady určité slabiny a o těch by se mělo dál mluvit. Možná, že kritéria pro udělování smluv se tím zjednoduší, ale Kristian pozor má určité výhrady, pokud jde o vypuštění definice životního cyklu. A také pokud jde o odkaz na možnost, aby zadavatel udělil nebo přidělil smlouvu na základě nabídky, která je nejvýhodnější z hospodářského hlediska, zejména pokud je o znění úvodního ustanovení 27 a odkaz na životní cyklus úvodním ustanovení 29. Protože s tím je to v rozporu. Kristián také vítá ujasnění zpravodaje v definici koncesí v úvodních ustanoveních. Domnívá se však, že změní článku 2 by se také dalo vylepšit a především zjednodušit. Zejména pokud je o koncepci značných provozních rizik. Co se týče výpočtu hodnoty koncese, zpravodaj správně ruší rozlišení mezi koncesí na dílo, na prá- stavební práce a na služby, Tím by se snadněji uplatňovala kritéria. Nesouhlasí však s tím, že do celkové hodnoty by se započítávala DPH čistě proto, že DPH se platí státu a nelze ji zahrnovat do příjmu koncesionáře v průběhu smluvního období. Možná, že to chyba v překladu, podle jeho názoru. Protože důvodová zpráva odkazuje na čistou hodnotu bez DPH. Takže je potřeba podívat se i na jazykovou stránku věci. Pokud je o pozměňovací návrh 27, zpravodaj navrhuje vypuštění prováděcích aktů, kterými se mají e, stanovit standardní formuláře pro oznámení o koncesích. Nicméně stínový zpravodaj za ALDE by chtěl vědět, jestli je zpravodaj proti samotnému principu těch standardních formulářů. Protože v ostatních článcích zůstávají a když se vypustí prováděcí akt v článku 26, nebude, nenahradí to žádný jiný návrh. To znamená, že je to pak trošku problematické. V příloze 4 je zmíněn obsah těch informací, ale není tam formulář jako takový. A v neposlední řadě Kristián Busoj předloží pozměňovací návrhy také k článku 15, aby se ta příslušná výjimka vyjasnila. A abychom vypustili ustanovení z článku 15.2, čímž by se vlastně ochránila hospodářská soutěž. Já děkuji jménem Kristiána Busoje jménem svým. Dankeschön, Frau Castex. Děkuji a nyní má slovo paní Castex. Prezident, je... Děkuji, paní předsedající. Já se omlouvám za pozdní příchod. Já jsem pracovala v jiném eh, výboru, takže možná budu něco opakovat, eh, co tu zaznělo, i za to se omlouvám. ve Francii, ale možná to platí i pro jiné členské státy, je toto velice citlivá směrnice, protože se přímo dotýká pravomocí místních orgánů a jejich svobod. Toho, aby mohli uspořádat a upravovat eh, služby. pakliže orgán místní samozprávy odpovídá za službu. A za to, jakým způsobem se služba nabízí, tak eh, k vějíři volby patří i koncese. Domnívám se tedy, že musíme postupovat obezřetně. Vzpomeňme na Eh, podmínky protokolu 26, která je přílohou smlouvy, eh, která odkazuje na svobodu nakládání eh, orgánů místní samozprávy, ale také musíme být velice obezřetní, abychom nepřetěžovali neúměrně místní orgány postupy, které by byly zlouhavé, obtížné a představovaly by právní nejistotu. To by nebylo pro místní orgány dobré. Všechny ty otázky Prahu a stropů eh, v těch postupech se zdají být nastaveny příliš složitě. Eh, směrnice jako taková je zapotřebí, ale musí být nastavena jednoduše a nesmí představovat neuměrnou zátěž pro orgány místní samozprávy. A co se týče koncesí na služby, tady místní eh, orgány je udělají, eh, udělují většinou a to se eh, netýká nějakého přeshraničního eh, prodeje ve společenství, spíš se jedná o eh, ty místní orgány. Nejedná se tolik tedy v tomto případě o eh, kontrakty na stavební práce, spíše na ty služby. Ten postup tedy pro koncese, koncese na služby, já na to podám pozměňovací návrh. Děkuji, paní Kastix a paní Baldazáre má slovo. Sì, naturalmente io ringrazio per i rilievi. Děkuji. Já bych rád poděkoval kolegům za všechno, s čím vystoupili. Já to všechno pečlivě zvážím. Myslím, že ten text musíme posuzovat jako celek. Pokud je o námitky pana Busoje, my nerušíme kritéria z hlediska nabídky nejvýhodnější z hospodářského hlediska. Snažíme se o takový ucelený přístup. Chceme zabránit eh, mezerám, jde nám o to, abychom měli obecný rámec, který bude upravovat tyto smlouvy. Chceme, aby byl přesnější. A cílem není stížit podmínky, komplikovat situaci. Jde o to, jestli se musí orgány veřejné zprávy řídit nějakými pravidly, nebo jestli se mohou dělat, co chtějí. Já si myslím, že pro ně musí platit určitá pravidla. Nemohou mít úplnou volnost. To by znamenalo, že veřejná zpráva v jedné zemi by možná podepisovala smlouvy s místními firmami, ale tady mluvíme o kritériích účinnosti. Nebo tam mohou být určité projevovat politické konexe. My prostě chceme, aby pro všechny platila stejná pravidla. A proto se domníváme, že potřebujeme určitou regulaci. Ale samozřejmě musíme být realisté a musíme také dát orgánu veřejné zprávy jistou flexibilitu, ale potřebujeme právní rámec. Právní rámec, který bude jednotný v celé Evropské unii. Jinak věci neusnadníme malým a středním podnikům. Nebudou mít snadnější přístup k těmto smlouvám. A nevyužijeme úplný potenciál vnitřního trhu. Když to neuděláme, tak každý orgán veřejné zprávy vytvoří svá vlastní pravidla a vzniknou překážky pro ostatní. Já jsem si jistý, že se dohodneme, že se nám podaří spojit svobodu se spravedlností. Ehm, Děkuji mnohokrát. Pan Baldassare to zmínil již na začátku. 24. září je lhůta pro pozměňovací návrhy. Tím se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání a tím je hlasování. Hlasování bylo naplánováno na půl pátou. Podařilo se nám projít ovšem předcházející body rychleji. Máme 16 hodin 10 minut a nejsou přítomni všichni koordinátoři. A proto bych ráda přerušila naši schůzi do 16.30. Paní Lichtenbergerová si přeje vystoupit. Děkuji. V této souvislosti mám prozbu. Ještě tady nemáme všechny koordinátory, protože Jinak bychom bývali mohli eh, přesunout na pořad jednání další bod. Je to ovšem relativně obtížné, protože všichni, kdo jsou ve dvou výborech, mají obrovské problémy právě s těmito věcmi. Tentokrát je to opravdu, není to harmonizované, není to dobře zorganizované, nejsou tady všichni Deset minut potřebuji, abych přešla z jednoho výboru do druhého. Frau Lichtenberg. Paní Lichtenbergerová, já vás chápu, velmi vás chápu, ale na vzory všemu tomuto jsme naplánovali hlasování na 16.30 a e, poslanci si e, svůj program na dnešní odpoledne prostě plánují podle těch časů, jak, tak, jak byly naplánovány. Já vás plně chápu, ale přesto bych ráda schůzi tímto přerušila do 16.30. Sám pořad jednání byl předem již naplánován a nebudeme ho nyní měnit. ty tam Vážené dámy a vážení pánové, 16 hodin 30 minut. Tímto jsme dospěli k okamžiku, na který jsme si naplánovali hlasování. Proto bych vás chtěla poprosit, abyste si připravili své elektronické hlasovací karty. Dívali jsem se na hlasovací seznam, dnes máme před sebou celou řadu hlasování. a v, u mnohých pravděpodobně ani nebude potřeba použít hlasovací kartu, ale přesto vás prosím, abyste si vyzkoušeli zkusně hlasování nejdříve. A co se týče další hlasování, navrhuji, abychom nepoužívali hlasovací karty, protože to hlasování eh, v celé řadě případů bude velmi jednoduché. Takže bych navrhovala, abychom pouze v případech, kdy někdo požádá o to, abychom hlasovali elektronicky, abychom tedy pouze v těchto případech eh, elektronicky hlasovali. Jinak si myslím, že bude stačit, když budeme hlasovat pomocí zvednutí ruky. Tedy ještě jednou, prosím vás, eh, eh, Účastněte se nyní zkušebního kola hlasování. Právě přišel pan Crowley a nevím, zda bude rovněž hlasovat za ALDE. Zjišťuji pouze, zda budeme dostatečný počet, zda tady nejsou z některé frakce lidé navíc na hlasování. Tedy pan Crowley hlasovat nebude, beru to takto na vědomí. Přesto tedy opět prosím všechny poslance, aby pana Rabkeho bude také počítat, aby se účastnili našeho zkušebního kola hlasování. Pan Zvěvka si přeje vystoupit. Prosím, nemá u sebe svou hlasovací kartu. Ještě jednou Dneska to není nic tragického, ale přesto bych ráda provedla to zkušební hlasování. Ještě někdo si zapomněl dnes hlasovací kartu? Ještě jednou. V rychlosti prosím vás, abyste si připravili elektronické karty. Vím, že pan Zjevka, pan Rabka je tady nemají, ale já bych opravdu přesto ráda ověřila na si usnášení schopnost, takže vás prosím, abyste zahájili své hlasování v rámci našeho zkušebního kola. Thank you.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 Jetzt stimmt es. Nyní je to v pořádku, bylo mi sděleněno, takže můžeme začít hlasovat. A znovu opakuji, hlasovací seznamy nejsou příliš komplikované a proto nám budou stačit znamení rukou. Dostáváme se tedy k bodu 9 a to je zpráva pana Speronyho, říká se to zřízení systému Eurodac, přepracované znění. Budeme dnes hlasovat, i přesto, že zde některé osoby chybí. A proto se ptám, kdo je pro zprávu pana Speronyho. Schváleno. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jasně, to bylo schváleno a tím jsme u dalšího bodu. Bod 10. Společná rybářská politika. Zde předkládá náš přístup stanovisko. Přeje si paní Lichtenbergová vystoupit? Ano, takže prosím, zcela stručně, myslím si, že eh, tady můžeme mít jeden právní základ protože to pokrývá společnou rybářskou politiku a tímto je to z mého pohledu v pořádku. Děkuji a začneme tedy hlasovat. Kdo je pro? Prosím. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A jsme u dalšího právního základu, je to bod 11, alternativní řešení sporů. I zde se ptám paní Lichtenbergerové, zda si přeje vystoupit. Ano. E, pro objasnění si myslím, že je lepší, abychom zde pracovali s článkem 114 a nešli nad rámec tohoto článku. Děkuji. Děkuji. Tímto jsme hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nakonec se dostáváme k bodu 12. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Opět jde o právní základ. Paní Lichtenbergová, prosím. Ano, děkuji. Zde souhlasím s tím, že zůstaneme u článku 175. Jediný problém, který je, máme, je to, a říká to také právní služba, že pro další analýzu musíme vyčkat až do hlasování na výrobu Empl. Tam se ještě nehlasovalo, takže to znamená pro nás, že my tady o něčem rozhodujeme, ale v podstatě bychom měli počkat. Na základě současných vědomostí ovšem hlasovat podle mě můžeme, protože si nemyslím, že se to příliš změní hlasováním na Ample. Já jsem se o tom informovala a dospěla jsem k názoru, že i přesto můžeme hlasovat dnes. Ovšem je možné, že se k tomu budeme muset vrátit v případě, že eh, se na Ample velkou většinou podpoří nějaké zásadní pozměňovací návrhy. To jsem tedy chtěla říct pouze pro objasnění protože jinak bychom se dostali do konfliktu se společnou zemědělskou politikou a to je vždy velice obtížný konflikt. Děkuji paní Lichtenbergové i za ty poznámky, které nám nyní nadnesla a o slovo se hlásí pan Fos. Děkuji. Z obsahového hlediska vám dávám naprosto za pravdu, ale poprosil bych o to, abychom raději počkali, protože mám vždy lepší pocit z toho, když víme a když budeme jasně vědět, o čem vlastně budeme tedy hlasovat, až budeme mít k dispozici názor výboru EMPL. Proto si myslím, že by bylo lepší a jasnější počkat. To by tedy byl můj názor. Z obsahového hlediska proti tomu vůbec nic nemá. Pravděpodobně budeme potom hlasovat úplně stejně, jak bychom hlasovali nyní, ale přesto si myslím, že by bylo lepší z hlediska postupu počkat. Paní Bauer, Bauer prosím o slovo, prosím. this possibility. I would like just... Děkuji za tuto možnost. Jako členka výboru pro zaměstnost a stínová zpravodajka bych ráda něco řekla. Asi by bylo chytřejší, kdybychom trošku počkali. Jsou tady určité speciální okolnosti, Výbor má tendenci přistupovat k podnikatelům zemědělství jako k ostatním podnikatelům, což jsou mimo jiné třeba malé a střední podniky a samostatně výdělečné osoby. To je jedna věc. A druhá věc, jak víme, je tady blokující menšina, pokud ne dokonce většina v radě. Takže je možné, že v této oblasti nebudou vůbec žádné předpisy. Děkuji. Ráda bych udělala slovo paní Lichtenbergerové, ale předtím vám chci ještě říci, že pro nás je důležité, abychom věděli, kdy se o tom bude hlasovat ve výboru pro zaměstnanost. Tak, abychom podle toho mohli udělat naše vlastní plánování u nás ve výboru a aby to bylo tedy harmonizováno. Není možné, abychom to nyní eh, přesunuli a pak by bylo příliš pozdě. To byla přesně má obava a proto jsem si eh, chtěla zeptat eh, nějakého člena tohoto výboru. Podle mé informace to byl tento či příští týden, kdy se o tom mělo hlasovat. Ale ráda bych věděla, jak to tedy bude přesně. Jinak souhlasím s tím, pokud bychom to odložili, je to korektní způsob, jak se k tomu postavit, ale nepředpokládám, že se příliš mnoho změní. Předsedkyně navrhnuji, následující. Nechci, abychom si tady hlali na tichou poštu. Mně osobně známo není, kdy přesně bude hlasovat výbor pro zaměstnanost, kdy to mají na pořadu jednání. A proto navrhuji, abychom o tom hlasovali nyní. Veškeré ty námitky a obavy, které jste řekli, jsme zaznamenali, já to plně chápu, ale přesto si myslím, že je důležité, abychom o tom hlasovali. proto navrhuji, abychom dnes nyní přistoupili k hlasování. Ještě jednou pan Fos. Je mi to velice líto, že opět musím vystoupit proti tomu návrhu, ale já si opravdu myslím, že bychom měli předem mít jasné, o čem vlastně budeme hlasovat. Já si myslím, že je vždy lepší počkat, počkat si na to, co vyjde z výboru EMPL, tak abychom opravdu věděli, zda to mm, ty věci, které si myslíme, že tam budou, tam opravdu jsou. Bez mikrofonu. Ještě mám dva řečníky, kteří si chtějí vystoupit, paní Lichtenbergerová a potom paní Bikström. Děkuji. Já si myslím, že to tu věc příliš neovlivní. Pouze v případě, že by byly předloženy nové pozměňovací návrhy, které by šly jiným směrem do jiné oblasti, tak v, této, v tomto případě bychom si to museli znovu zvážit. Ale ty, které tam máme, jakožto důvod pro, pro vyloučení, toho se to netýká. Ty příklady, které uvedla kolegyně, jsou příklady, které nesouvisí s těmi články, které tam nyní máme. Byly to články 42 a 43, to byly věci, které se týkaly zcela jiné oblasti. Takže jde v podstatě o to, zda my tyto dva články, které v podstatě souvislí se společnou zemědělskou politikou, zda je chceme vyloučit či ne. A proto si myslím, že na tomto základě bychom o tom hlasovat mohli protože pokud se k tomu ještě něco přidá, tak to je jiná věc. Není jde o to, abychom to založili na tom, že ta výjimečná opatření, která tam musí být pro výjimečné situace, tak, jak to dělá ten fond pro přizpůsobení se globalizaci, že prostě nechceme, aby nám to jaksi přeteklo či, či přesáhlo do společné zemědělské politiky, když to takto zkrátím. Já jsem pouze chtěla hlediska korektnosti na to poukázat, jak ta věc vypadá, ale přesto si myslím, že můžeme hlasovat nyní. Předsedkyně, děkuji mnohokrát. Právě jsem se dozvěděla, že je důležité, abychom hlasovali dříve, než půjdeme do pléna. Takže je možné, abychom přesunuli naše hlasování na příští schůzi výboru. A pokud je to takto přání poslanců, tak já s tím souhlasím. Pro mě bylo pouze důležité, abych zde podotkla, že je důležité, abychom se nedostali do křížku s výborem EMPL. Tedy je rozhodnuto o právním základu, budeme hlasovat na příští schůzi našeho výboru. Děkuji. A tím jsme se dostali ke konci hlasování. Elektronické karty jsme opravdu dnes nepotřebovali. Já pouze prosím všechny, kteří se nesmí účastnit našeho zasedání za zavřenými dveřmi. Všechny ty prosím, aby nyní opustili sál. Can we go on? Uh,